že eh, v středu spolu se radou eh, spolu se Evropskou radou eh, odsouhlasím čtyři akty podle článku 68 na jednacího řádu a toto poté bude zveřejněno.